být. To by zřejmě vyřešilo všechny ty problémy. Zkrátka, nechme to být. Signora Muscardini, e Paní Muscardini. Děkuji, pane předsedo. To je citlivý problém. To již dokládá přítomnost pana komisaře zde. A ono je těžké vůbec pochopit eh, to eh, neporozumění eh, s ohledem na otázku pana Kaspariho. Já si myslím, že to bylo velice jasné a legitimní a potom i to, tu otázku vlastně převzali další. To vlastně není poprvé, pane komisaři, kdy parlament je solidární s komisí, kdy parlament spolu s komisí se E, snaží tedy vlastně někam dojít a e, e, rada nám hází klacky pod nohy. Takže možná by bylo možné nějak podniknout určitou mediaci a skutečně Ehm, mm, protože pokud to neuděláme, tak eh, čas hraje proti nám. Přece no, naši občané nám dali určitý čas na jejich zastupování, takže my jsme tady proto, abychom eh, se eh, vraceli k občanům s konkrétními výsledky. A teď vy jste řekl, jaký je spor, vy jste řekl, ano, to, co já ale reciprocita to je eh, téma, o kterém parlament hovoří, ale vždycky jsme naráželi na, na zeď a nedostali jsme nic. A teď jsme v době krize. A zde máme různé politické frakce a v okamžiku krize přece je třeba se snažit o maximum, co je možné pro společné blaho, blaho Evropy a našich zemí. A tedy takže co o VTO udělalo vůbec? Co, udělalo, co udělali instituce na půdě VTO? A to znamená, když Čína za těch posledních deset let vlastně ta se mohla chovat, jak se chovala a <clears throat> vůbec ani minimálně neotevřela zakázky. A bohužel Evropská unie mm, při řadě eh, mm, příležitostí dělala správné kroky, ale ty, ty výsledky se minuly cílem. Příklad, eh, možná dramatický příklad. My jsme zde přijali předpis, který se týká plateb faktury do 30 dnů. Vy, pane komisaři, víte, že eh, máme zde velké monopoly v distribuci v Evropě, kdy v podstatě oni Eh, v podstatě to použili jako alibi a eh, to, to 30 denní lhůtu a eh, vlastně oni mm, mm, Oni tedy eh, vlastně eh, to eh, zneužili ve prospěch svých monopolů a když to je po 30 dnech, tak se nebude platit. Takže samozřejmě my nejsme přece pro monopoly a já si myslím, že je třeba, abychom budovali dům od základu a ne od střechy. Takže zde my chceme vybudovat tento dům, tedy spolu s radou a s, a s komisí na základě stejných ideí, které by neměly být v rozporu. Děkuji a Frank Prus, EPP, poslední žádost o slovo. Ano, děkuji, pane komisaři, pane předsedo. Milí kolegové, jenom stručně, poněvadž Samozřejmě lze si položit určité otázky tady. Mně se zdá, že máme povinnost eh, dospět k určitému výsledku, protože když jsme se začali zabývat tím problémem, no tak to je proto, že jsme narazili, naráželi na problémy. Když jsme posledně měli slyšení a hovořili jsme s různými podniky, které se snaží konkurovat na světovém trhu, tak jsme skonstatovali, že to nefunguje. A my bychom měli tedy reagovat, protože pokud nebudeme reagovat, tak všichni euroskeptici budou mít pravdu, že Evropa je spíše handicapem a ne výhodou pro tvorbu, pro pracovních míst, růst a tak dále. Jak řekl můj soused Kristof Fellner, tady nejde o to, jestli je to odstavec 8, 6, 9 a tak dále. Je třeba, abychom eh, nalezli řešení a vyslali externímu světu eh, signál. Eh, takže my přece ale nejsme naivní, my jsme otevřeli trh, ale bez reciprocity eh, protože to potom přece by byl signál, že jsme neefektivní, ne. Máme zde azijské státy, ty rychle rostoucí ekonomiky, ale i Spojené státy. Když se podíváme na to, jak se chovají oni, tak jsme nuceni reagovat to znamená přijmout nástroje, které budou chránit naši zaměstnanost a co nejlépe budou chránit evropské podniky, které mají problém vůbec dostat se na některé trhy. A dnes, opakuji, my Eh, eh, eh, my máme povinnost, tedy my, parlament, komise, a to snažit se nalézt co nejvhodnější řešení, které bude chránit a hájit naši ekonomiku a samozřejmě potažmo zaměstnanost v Evropě. Děkuji, pane komisaři, opět máte slovo, abyste zareagoval na otázky, takže i na námitky. Děkuji. Já se pokusím být upřímný velice upřímný a mně se na začátku moc tedy nelíbila takováto diskuze, to zrovna není, eh, tady se necítím moc přirozeně v takovémto, v takovéto atmosféře. A eh, to se líbilo Michelovi, nebo líbí Michelovi Barnierovi spíše. Takže to bychom asi tady měli spíš eh, si sednout dohromady a eh, předložit společný návrh. Ale z zvláštních důvodů zatím hm, jsem nenašel člověka, eh, hm, tedy odpovědného za GPA a já jsem odpovědný za veřejné zakázky při bilaterálních jednání, no tak to je. Ale musím říci, že když se o tom takto diskutuje a když se podívám na to, co se děje v reálném světě, tak jsem více a více přesvědčen o tom, že bychom měli mít takovýto nástroj. Dovolte pár příkladů. Nyní vyjednáváme eh, dohodu, vyjednáváme dohodu s Kanadou. Doufám, že eh, ji dojednáme v nadcházejících dnech či týdnech my eh, máme velice ofenzivní zájem na jejich eh, trhu veřejných zakázek, který je docela velký. A jejich eh, trh veřejných zakázek byl uzavřený na úrovni federální i na úrovni státu. To je vždycky těžké potom, když je taková, takové to uspořádání, když jednáte s nějakou federální zemí, protože tam máte tedy ty dvě úrovně vždycky. A to známe se Spojenými státy, tam máte také to úroveň, federálně potom úroveň státu. A výsledek, který jsme dosáhli s Kanadou, je dobrý. To bude skutečný průlom eh, na jejich trhu veřejných zakázek. Ale museli jsme za to zaplatit, protože řekli. Eh, takže, mm, protože mm, Eh, pokud chcete eh, tedy dostat ten náš trh, tak za to musíte něco dát. No tak to chodí při vyjednáváních. A hm, takže to je, eh, myslím, evidentní. I pan Fielner určitě také věří v liberální trh jako já. Takže přece pro nás je to logické. Vždycky tam musí být něco za něco, reciprocita. Pokud ne, tak E, vy zaplatíte a oni to mají zadarmo. Podle mě to není férové. Další otázka, kterou položil. Já to vaše jméno nepřečtu, ale odsud e, Jak je to e, s tím celosvětovým dodavatelským řetězcem? návrh, který předkládáme, ten vychází z toho, že ten lokální obsah bude 50%. Eh, to je velice nízké, 50% jakýchkoliv služeb. Tedy firma ze třetí země, která bude něco dodávat v Evropě, tak když eh, tam eh, bude mít 50% lokální dodavatele, tak to nemá problém. V takovýchto stazích Eh, ti lokální dodavatelé eh, eh, jsou mm, ve větší míře, takže ten limit je dost nízko nastavený. A takže zde potom jsou všechny možné příležitosti a možnosti pro ně si vybrat nejlevnějšího dodavatele, ale musí tam být ten limit 50% toho lokálního dodavatele nebo lokálního dodavatele, Je to velice dobrý otevřený systém a je třeba to udělat, nastavit na úrovni, která nebude příliš vysoká. Vždycky je třeba někde nastavit tu linii. A veškeré ty diskuze zdali 47 nebo 52%, to je přece směšné e, v, v těch mezinárodních odběratelsko rodavatelských vztazích, ale 50% to si myslím, že je dost e, rozumný a dost nízký limit. A teď samotný návrh. To je podle mě velice rozumný, přiměřený návrh. Možná proto to říkám, že jsem ho připravil já sám. A proč si myslím, že je rozumný? Protože je to kombinace globálního přístupu a e, přístupu, který je velice e, e, specifický. To je článek 6, 8, 10, to je globální přístup. A takže článek 6, co nám říká? Hodně lidí mi říká, no, vy necháte to na členských státech, aby rozhodli, stále budou akceptovat, nebudou, nebudou akceptovat nějakou nabídku ve veřejné zakázce. To není pravda. To není pouze na úrovni členských států, ale to je na úrovni toho eh, investora, toho zadávajícího orgánu. Ale vlastně ne, je třeba notifikovat komisi. A je to komise, která rozhodne, zdali ano či nikoliv, Eh, tedy to mohu zakázat, odmítnout, nebo ne. To není členský stát, respektive jeho ten eh, eh, zadavatel, ne. Takže my chceme jít cestou, která bude funkční, třeba jednostranně se někdo rozhodne, že se zamítne nějaká nabídka podle evropských podmínek, ale evropské podmínky tedy se musí aplikovat na úroveň členských států. No, no to, toho se já vždycky trochu bojím, e, protože je třeba, aby spíše komise si vypracovala vlastní kazuistiku. A potom i e, tedy my můžeme i, e, potom máme tedy rázná, různá nápravná opatření, třeba zahajovat vyšetřování v konkrétních sektorech a zde na to máme ustanovení i Máme zde celou řadu případů, které logicky eh, by eh, měly eh, mm, být předmětem nějakých hloubkových šetření v konkrétních sektorech. Podle mého názoru tady je nastolena dobrá rovnováha. Na jedné straně máte přístup, který vychází z principu subsidiarity ale se svými omezeními, limitacemi. Třeba když ten případ se stane nějakým obecným trendem, no tak potom komise to začne prověřovat, prošetřovat na úrovni Evropské unie. Ale to není proto, že by tam vznikl nějaký konkrétní problém třeba na Slovensku nebo ve Francii. Ne, najednou že bychom měli zmobilizovat eh, veškerou artilérii, kterou máme, ne. Ale tady jde o nastavenou rovnováhu. Pokud ji chcete změnit, tak já jsem vstřícný k diskusi, ale eh, teď jsme se snažili mm, tedy eh, mm, propojit ten přístup ad hoc s tím přístupem obecným. A já velice rád i mm, se budu zabývat vašimi pozměňovacími návrhy, ale upřímně řečeno, ano, bylo by dobré, kdyby Evropský parlament připravil zprávu, která by řekla, podívejte, to si myslíme o tom, to či on, myslíme si to či ono a chceme to či ono změnit a my jsme ochotni diskutovat o tom, ale zatím já nemám na stole od parlamentu žádný návrh. My jsme předložili návrh, který je velice detailní, my jsme do toho vložili hodně práce a i třeba i to máme ve směrnici o e, dodavatelích, tedy e, těch e, síťových dodavatelích energií a tak dále, takže tam to taky máme. A, ale teď parlament přece by na to měl reagovat zprávou, o které se potom jedná. Já jsem flexibilní vůči změnám. A samozřejmě musím se také domluvit s Michelem Barnierem, no to se domluvíme mezi sebou, ale prosím, předložte něco, zprávu. A potom eh, se o tom musí ještě jednat přece s radou. Ale zde eh, ne, eh, neexistuje nějaký tedy prioritní argument. Ano, je zde ten principiální argument, jak řekl kolega Fjerner. Eh, principy jsou důležité, ale zase jich nemůžeme mít tolik, protože potom eh, to komplikuje jenom život, když má člověk moc těch principů. Kromě toho, já jsem neslyšel moc eh, nějakých věcných důvodů, proč bychom to neměli dělat. Možná, že existují, tak mi je předložte. A já jsem ochoten jednat o změnách v textu a e, jaká by měla být ta rovnováha mezi článkem 6 a 10 a e, potřeba zjistit, jaký je většinový názor. Ale myslím si, že je patřičné mít podobný nástroj. Já nejsem e, příznivec protekcionismu, to ne. To určitě nejsem. Ale Eh, máme před sebou obrovské množství problémů. Takový příklad v Evropě nemáme žádnou možnost vyloučit něco z našeho trhu na základě bezpečnosti. Není možné někoho vyloučit eh, kvůli bezpečnosti. Celá řada členských států to má, ale mají různé definice toho, co ta bezpečnost je. Já myslím, že bychom něco podobného měla mít na úrovni Evropské unie. A skutečně třeba máme nějaký zásadně důležitý průmysl a tam bychom měli mít možnost něco zakázat, vyloučit. Takový <coughs> příklad, který mi napadá. Ale nemůžeme s tím nic udělat teď. Teď nemůžeme jednat, protože my tak věříme v otevřený trh. A to je můj úkol, věřit v otevřený trh, ale nemůžeme být naivní přece. Také máme právo říci, jsou zde určité věci, které lze udělat, ale některé věci nelze akceptovat. A příklad, který jsem dal, to je eh, takový úplně eh, tedy eh, flagrantní příklad. A kdybyste se zúčastnili jednání, tak byste se mnou souhlasili. My za to platíme, za tu naši otevřenost platíme. To není spravedlivé. Thank you very much, Commissioner. Děkuji, pane komisaři, to byla vynikající výměna názorů. Na viděnou příště.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 Christiana, thank you for coming. Now, folks, we have still some work to do before the end of this. Dámy a pánové, máme ještě trochu práce. Jsme velmi zaneprázdněný výbor a musíme eh, plnit naše pracovní povinnosti. Dalším bodem je bod číslo 16 Změna směrnice o jakosti paliv a směrnice o využívání energie z obnovitelných zdrojů. Příslušným výborem je ENVI a my podáváme stanovisko výboru ENVI. Naším zpravodajem je eh, Josef Andres, nebo Josefa Andres, která není mezi námi, eh, ale zastoupí Bernd Lange. Jedná se o výměnu názorů k této věci a dávám slovo přímo Berntu eh, Langeovi. Prosím, máte slovo. Děkuji, pane předsedo. Předně chci omluvit Josefu, která má určité problémy se svým leteckým spojením a eh, tudíž eh, nemohla dorazit. Milé kolegyně, kolegové, oč jde v této směrnici? Jednak o otázku, zdali kvota pro eh, obnovitelná eh, paliva, kterou jsme stanovili na 10%, má být eh, stejná anebo zredukována. Komise navrhuje redukci na 5%, protože ty argumenty o produkci z obnovitelných zdrojů, které způsobuje úbytek zemědělské půdy, akceptovala a také přistoupila eh, a akceptovala obavu, že energie z obnovitelných zdrojů první generace, respektive pohonné hmoty z obnovitelných zdrojů první generace, mají sotva nějaké výhody oproti těm eh, konvenčním a neměly by být příliš podpořeny. Já mm, mohu sdílet tuto argumentaci komise, ale musím eh, si uvědomit, že eh, tím omezením na 5% mnoho investic, které byly učiněny do této první generace, už se nejeví tak účinné a hospodárné. A proto bychom případně mohli uvažovat o prodloužení přechodné lhůty, tak abychom tam e, zajistili určitou investiční návratnost. Ale v zásadě to považuji za správné. Dále druhý přístup ke, k návrhu komise. My chceme e, mimořádně podpořit pohonné hmoty z obnovitelných zdrojů druhé generace a to považuji za rozumné pak už eh, specificky eh, nebudou pěstovány eh, rostliny pro výrobu pohonných hmot, ale budou to spíše zbytkové biologické pohonné hmoty, které budou takto zužitkovány. Tam bude zapotřebí to, jak si odstupňovat eh, podle potenciálu emise skleníkových plynů a tak dále. Pokud ale jde o obchodní aspekt věci, tam mám velký problém, protože eh, touto legislativou hm, dojde i k redukci dovozu zejména pokud jde o biologické pohonné hmoty první a druhé generace. Podívám-li se do jiných zemí, dnes jsme hovořili právě o těch environmentálních výrobcích a e, tam e, dochází k silnému subvencování e, organických pohonných hmot. Takže já nevím, zdali takováto legislativa by měla nadále povolovat dovoz takovýchto organických pohonných hmot. A pak ještě něco. V návrhu komise máme dvojí hodnocení pro uh, již uh, použité rostlinné oleje, ty oleje, uh, s, s kterými se Eh, vyrábějí nebo eh, produkují eh, čipy a klobásy a tak dále. A vzhledem k cenové situaci se může stát, že dovezený uměle vyrobený a už použitý rostlinný olej bude výhodnější než zde vyráběný Eh, olej, bioolej. A to také není možné eh, toto akceptovat budeme muset asi zavést několik bezpečnostních sítí, tak abychom ten eh, cíl podpořit organické pohonné hmoty v Evropě dosáhli, podpořili to a aby nedocházelo eh, k nějakým jiným zkreslením. Děkuji. Thank you. Next. Uh... Děkuji. Uh, dále Elizabeth Kestinger, která je odstínovou Děkuji, pane předsedo, a děkuji Bertu Langemu, zejména tedy zpravodajce za prezentaci a práci. Myslím, že v tomto výboru bychom se mohli shodnout na tom, že eh, organické pohonné hmoty v zásadě představují významnou, eh, hrají významnou roli i na pozadí masivní závislosti na fosilních eh, palivech a zdrojích. Bernd Lange se dotkl také kritérií udržitelnosti který na protistraně zcela chybí. Hovoříme-li o organických pohonných hmotách, tak eh, to eh, eh, musíme považovat, respektive uplatňovat i my jako alternativu. Otázka, která zde vyvstává na základě přístupu a návrhu komise, je, jakým směrem se máme vydat eh, ohledně eh, těch organických pohonných hmot. Eh, buď zůstat na stávající cestě a sázet na obnovitelné zdroje a tím pádem snižovat naši závislost na třetích zemích, anebo zdali se pustit do nového respektive zdali zatížit nové a rostoucí odvětví v Evropě dalšími podmínkami. Co to také znamená pro evropské výrobce, pro evropské eh, pracovní místa a eh, pro mm, eh, dosavadní investice v výši miliard do tohoto odvětví. To odvětví počítalo s určitou regulací původně a odpovídajícím způsobem na to reagovalo a to bychom neměli nyní ztrácet ze zřetele. Také se domnívám, že e, důležitým aspektem v této diskusi o biologických pohonných motách je to, že ve výrobě té první generace se nebo vzniká velmi kvalitní bílkovina jako odpadní látka. A ta se používá, může používat jako velmi hodnotné krmivo pro eh, zvířata. My víme, že v Evropě jsme velmi závislí na dovozu eh, krmiv a proto bychom i tento aspekt měli zahrnout do našich diskusí. Kdybychom nyní organické pohonné hmoty první generace eh, snížili, tedy jejich produkci snížili, tak by to mělo masivní vliv na suroviny obsahující bílkoviny, respektive dovozy eh, z Jižní Ameriky nebo jiných eh, zemí. A tady se opět, eh, opět vynožuje otázka udržitelnosti. Na straně jedné omezíme náš evropský trh, na straně druhé ale ty prostředky potřebujeme A když si to necháme posílat eh, přes oceán, tak už eh, neuvažujeme eh, příliš o udržitelnosti a ekologii. Další důležitý aspekt, já jsem se na to podívala přesněji, mám na mysli faktory ILUK, to znamená skleníkové plyny spojené se změnami zásob uhlíku způsobenými nepřímými změnami ve využívání půdy. Tady eh, lze uvést několik eh, příkladů eh, falsifikace hypotéz ILUK. Hovoří se, že je zapotřebí vytvářet nové plochy pro pěstování mm, bioplodin, eh, jejich produkce se zdvojnásobila, ale eh, využité plochy zůstaly stejné za poslední eh, roky. To znamená, že ta hypotéza, ehm, z níž vycházíme při hodnocení ILUK nesouhlasí a my jako poslanci parlamenty bychom také, parlamentu bychom neměli přistupovat nebo podléhat takovýmto hypotézám, které nejsou na místě. Otázkou je, jak objektivně naložit s těmito faktory i luk, eh, respektive jak je zahrnout do kalkulace, ale především jak také zajistit, aby změny na evropské úrovni v konečném důsledku nespůsobily ještě vyšší eh, emise eh, skleníkových plynů globálně. A také jak zachovat konkurenceschopnost evropských výrobců navzdory eh, eh, zpřísňujícím se kritériím. Eh, je nutno zvážit, že časový plán, který byl komisí předložen, je poměrně těsný. Podniky nesporně budou s tím mít problémy, když se budou muset tak rychle přeorientovat. Pokud jde o organické plné hmoty druhé a třetí generace. Tady myslím, jsme tak zajedno jako v oblasti energetické účinnosti. To jsou vlastně eh, ty naše hlavní cíle a eh, být musí a musíme eh, na nich pracovat dále. Tady myslím, jsme ve shodě a rozumíme si. Děkuji. Uh, thank you very much. Děkuji, děkuji. Catherine Gerde je další stínovou zpravodajkou. Eh, prosím, mluvte stručně. Ne, já, já budu hovořit velice stručně, skutečně já zase vlastně teďko nechci říct vůbec nic. Další, Paul Murphy. Děkuji. Já si myslím, že to je velice důležitý bod a bohužel ty eh, cíle, které máme eh, v rámci 2020, vedly k vytváření technologií, které jsou velice škodlivé a mám tím na mysli právě využívání zemědělské půdy pro biorostliny. Myslím si, že e, tady je potřeba si uvědomit také, že to souvisí s tím desetiprocentním e, tou cílovou hodnotou, e, která souvisí s dopravou těchto věcí. Myslím si, že to všechno eh, se promítne do toho, že budeme mít vyšší eh, emise skleníkových eh, plynů. V roce 2011 byla vypracována studie, která došla k závěru, že dvě třetiny těch výnosů vlastně vlastně budou zničeny tím, že budou přímo využívány ty zemědělské půdy Eh, čili já si myslím, že to je věc, kterou je potřeba vzít v úvahu, je potřeba s tím něco udělat. Komise navrhuje určitý způsob, jak to řešit, ale myslím si, že ten návrh není dostačující. Ehm, komise nehovořila o těch nepřímých eh, využitích eh, zemědělské půdy. Ehm, Hovoří o tom, že toto je přímý způsob, jak řešit tento problém. Já sám bych byl velice rád, kdyby došlo Eh, ke snížení těch 10% o 5% v oblasti dopravy a nemělo by to eh, jít, pokud bychom nešli ještě dále, to znamená, kdybychom to naprosto eh, zrušili, co se týče tedy těch biopaliv, co se týče využití zemědělské půdy a že tyto cíle by měly být nastartovány směrem k nule do roku 2020 a potom s tím souvisí ještě otázka, která souvisí s mezinárodním obchodem a sice jakým způsobem chce komise Eh, zaručit, že eh, toto všechno bude v souladu s těmi kritérii udržitelnosti, jestli vlastně eh, vychází z toho, co sami dávají k dispozici ti operátoři na trhu, anebo jestli má vlastní mechanizmy, jak toto zjišťovat. Byl Gradfeldes, EPP. Je zcela zřejmé, že Existuje celá řada cílů v souvislosti s využitím biopaliv. Eh, jedna, jeden z těchto cílů je snížit eh, emise CO2 a také snížit energetickou závislost Evropy. Je zřejmé, že tento eh, návrh vůbec neslouží k docílení toho druhého cíle, protože jestliže se podíváte na spotřebu biopaliv v Evropě, tak vidíte, že využíváme daleko více naftu, než bychom měli, což znamená, že musíme i nadále eh, dovážet ropu, abychom měli dostatek eh, motorové nafty. Eh, nicméně benzín, který získáváme eh, během tohoto procesu, máme potom navíc, toho máme eh, zbytečně moc a eh, přitom je potřeba tedy toto vyvážet do Spojených států za nižší cenu. Jestliže tedy snížíme výrobu motoro nafty, tak jak se o tom hovoří v návrhu, tak je pak zcela zřejmé, že naše e, závislost e, v Evropě se zvýší. Další bod, který bych chtěl zmínit, e, je, je takzvaný faktor ILUK podle nebo ILUK Eh, kritici hovoří o tom, že k tomu neexistují vědecké podklady, eh, že ten vlastní předpis hovoří pouze o odhadech, což znamená, že ti, kteří připravovali tento předpis, si nejsou úplně jistí, eh, jestli tato metodologie je dostatečně přesná nebo ne. Tato pravidla mohou omezit mezinárodní obchod, Eh, hlavně tedy dovoz biopaliv do Evropské unie a proto si myslím, že tento eh, návrh nebude přivítán. Eh, nedávno se v Evropské unii konala konference, na které brazilští partneři hovořili o tom, že tento návrh v současné době přeskoumávají, aby zjistili, jestli existuje Eh, možnost, jak eh, dosáhnout těch úrovní stanovených eh, VTO, protože jestliže se podíváme na ta pravidla VTO, tak vidíme, že žádná pravidla umožňující takováto omezení neexistují. A třetí věc, o které bych se rád zmínil, se týká otázky té první a druhé generace biopaliv. Je zcela zřejmé, ale jsem podle mého názoru, že tady nejde o to, jestli eh, biopaliva první nebo druhé generace, eh, Jde tady spíš o to, jestli eh, jsme schopni snížit emise CO2 a do jaké míry jsme schopni něco takového dosáhnout a jestli nám ty biopaliva umožňují dosáhnout tohoto snížení CO2, ale je třeba si uvědomit, že se pohybujeme v nezmapovaných vodách a že zde používáme metody, které nejsou otestovány a může se klidně stát, že nakonec se ocitneme v naprosto slepé uličce, protože se snažíme využívat materiály, jako jsou biopaliva, která bychom mohli používat úplně jinak a efektivněji. Jinými slovy, nemá například cenu vyrábět biopaliva ze dřeva, protože dřevo používáme pro topení. Eh, já mám eh, doma například eh, kotel na biomasu a mohu dosáhnout efektivity až 95% tu efektivitu bychom nikdy nedos, takové bychom nedosáhli, kdybychom biopaliva vyráběli ze dřeva. To je věc, která je neprůstřelná. Platí to také o slámě například a také o hnoji a dalších materiálech, které se zde uvádějí jako biopaliva druhé generace. Kromě toho ohrožujeme ten cíl, který jsme si stanovili, to znamená těch 10, dosáhnout 10% obnovitelných zdrojů. E, čili to nedává smysl. A další, poslední od pane předsedo, se týká toho, že bohužel tento návrh vůbec se neobsahuje žádné pobídky pro elektronické elektrickou dopravu, i když e, ta by mohla představovat e, obrovský milník. Spojené státy e, dvěma miliardami dolarů podporují právě růst tohoto typu dopravy. V Německu na to bylo uvolněno také dvě miliardy euro tentokrát, takže já si myslím, že je potřeba se zamyslet nad tím, jakým způsobem eh, bychom mohli eh, podpořit tento typ dopravy, eh, protože takováto doprava byla daleko efektivnější. Chtěl by někdo z komise na to reagovat? Děkuji, děkuji, pane předsedo, děkuji za všechny otázky. Asi, jak jste si všimli, DG Envy tady není v tomto okamžiku, bohužel. Bereme na vědomí otázky na komisi a předáme kolegům a určitě přímo potom oni se obrátí na konkrétní poslance. Jenom jedno vyjasnění. I když eh, kritéria udržitelnosti se vztahují na biopaliva, ano, takže eh, samozřejmě eh, Eh, jde o to tedy, abychom se vyhnuli těm dovozům, které nerespektují eh, tato kritéria, ale samozřejmě to na Evropské unii, aby svobodně rozhodla, která biopaliva eh, se budou započítávat do plnění cílů v oblasti dopravy. To je důležité. O tom tady mm, i my to budeme i takto vehementně obhajovat v rámci VTO. Děkuji, to bylo potřeba to vyjasnit. A teď zpravodaj. Děkuji, velmi stručně. Pokud jde o elektrická vozidla, elektromobily, tak e, o to se v této směrnici o biopalivech nejedná. My máme také návrh e, k infrastruktuře alternativních vozidel a e, tam e, se řeší například síť e, tankovacích stanic a tak dále. Já jsem si zaznamenal několik podnětů a podrobně O tom budeme diskutovat až po předložení pozměňovacích návrhů. Ale co mi je jasné už nyní, je to, že otázka importovaných biopaliv musí být řešena samostatně, protože eh, dovážená biopaliva eh, nemůžeme eh, s nimi nakládat jinak než ty, které sami konzumujeme a nemůžeme tady Eh, dopustit, eh, aby vznikla eh, nekalá soutěž s dováženými biopalivy. Děkuji. Děkuji, tím končíme s tímto bodem. Harmonogram návrh stanoviska 24. a 25. dubna. To znamená, že na příští řádné schůzi a blížíme se ke konci. Poslední bod, bod 17, kolektivní zpráva hm, autorských práv a s tím spojených stáv, eh, práv a licence pro více území na práva k hudebním dílům za účelem online užívání na vnitřním trhu. Toto je eh, legislativní eh, agenda, kde příslušným výborem je jury, Eh, mám, my jsme výborem, který vydává stanovisko, naším zpravodajem je Helmut Scholz a zde tedy jde i o, o otázky tedy e, stahování e, děl, která jsou chráněna cizím copyrightem. Děkuji, děkuji, pane předsedo. Bohužel je velice pozdě a je to velice složité téma když jde pouze o stanovisko eh, pro příslušný výbor, je to téma, o kterém jsme nikdy na našem výboru ještě nemluvili. A takže asi by bylo vhodné si myslím připravit na toto téma eh, kompletnější debatu. To bude, až budeme hovořit o eh, návrhu. Ano, takže to je taková prvotní diskuze teď. Já myslím, že i Eh, já jsem jednal s dotčenými subjekty, s komisí a když jsem vysvětloval, že náš výbor byl zapojen až dost pozdě a vlastně je to téma, které již výbory řeší téměř rok. Eh, já bych chtěl hm, v dnešní diskuzi zmínit otázku mezinárodních aspektů tohoto. Za prvé, je to velice zajímavý přístup a já vítám abychom opět přehodnotili, znovu diskutovali o této celé tematice, abychom napravili eh, nařízení z roku 2005, které toto téma upravuje. A hm, poněvadž si myslím, že ano, je třeba zajistit, že zpráva, eh, kolektivní zpráva práv eh, E, e, tak, jak existuje v analogovém světě, že bude podobně existovat v digitálním světě, především e, tedy při přeshraničním užívání. Mezinárodní dimenze je důležitější a důležitější, protože internet nezná hranic. A samozřejmě teď i díla čím dál více se poskytují v digitální podobě na internetu a tudíž kolikává, kolektivní zpráva autorských práv a souvisejících práv musí být znovu pře, přehodnocena a zde internet nabízí obrovské možnosti, ale samozřejmě i to eh, způsobuje aspekty, eh, které chci já zdůraznit za náš výbor, a to je, že my eh, mm, nemůžeme tedy pouze se zaměřovat na předpis, který se týká vnitřního trhu, protože toto má globální aspekty, protože zde se poskytuje celá škála na trhu různých služeb což znamená, že eh, internet i ovlivňuje podmínky ochrany, eh, podmínky zprávy práv a také i vymahatelnost práv. A zde, eh, zde bych chtěl i zmínit jednu otázku. Za prvé je to otázka pohledu spotřebitelů a mm, různé aspekty tohoto. Uh, Eh, zde je třeba nastolit rovnováhu mezi eh, kolektivní zprávou, mezi eh, autory a zájmy spotřebitelů. A protože samozřejmě občané chtějí využívat obsah přes internet a chtějí tedy, aby ta produkce se k ním dostávala přes internet. Také i je třeba si uvědomit, že bychom měli mít i možnost licencí pro více území a abychom i, i měli mít možnost tedy zajistit určitou vymahatelnost a týká se to především kapitoly 3 a 4. A zde bych navrhl, jakožto zpravodaj, že bychom měli se zaměřit eh, v našem výboru mm, především na tyto kapitoly. Také chci upozornit výbor na skutečnost, že neexistuje mm, e, e, žádný všeobecný e, systém autorských práv v EU, ve všech státech máme odlišné pozice a různé přístupy k této problematice v členských státech. A já si myslím, že zde mm, je tedy mm, žádoucí, abychom měli eh, celoevropské řešení z pohledu mezinárodního, ale musíme k tomu přistupovat obezřetně, protože již eh, vím, že zde existoval takový návrh vytvořit takový eh, tribunál, soud, který by měl jurisdikci na několika územími a který by v podstatě eh, zasahoval do těch postupů, těch, eh, té kolektivní zprávy, tak jak to existuje v členských státech. A zajišťoval by i ochranu zájmu spotřebitelů. To znamená, aby spotřebitel měl přístup k celé škále různého obsahu který je k dispozici v různých státech. A to znamená, proto ta kapitola těch licencí, to je podle mě krok správným směrem. A zároveň, jak je to u vysílacích společností, tedy rozhlasových, televizních, a zde, ty mají také svůj výklad těchto licencí, ale existují různé výklady a proto jsou různé přístupy třeba na severu Evropy Eh, ve srovnání s eh, přístupem eh, televizních rozhlasových stanicí k tomuto problému na jihu Evropy. A ještě zde bych chtěl upozornit v této souvislosti na článek 5 bod 6, kde existuje možnost opt-in a opt-out právě v této problematice a to se také i vztahuje na tu problematiku těch dodavatelů, kteří jsou mimo Evropu. Rights and approaches. Uh, I want uh, also to... Také i chci zdůraznit, že ve smyslu mezinárodního obchodu tak již proběhly diskuze eh, v rámci VTO a eh, eh, tedy VTO se, za, se snaží motivovat k tomu, aby se poskytovala odborná pomoc rozvojovým zemím, aby rozvojové země také zakládaly, vytvářely tu kolektivní zprávu autorských práv. Možná bychom mohli zmínit tedy i fakt, že Evropská unie je průkopníkem v této oblasti, tudíž je to naše povinnost pomáhat dalším státům, a nechci to protahovat. A chci zdůraznit, že posilování ochrany eh, majitelů práv, třeba aby eh, tam eh, byla výpovědní lhůta třeba tři měsíce, ne šest měsíců, kdyby mohli vypovědět smlouvu s tou kolektivní zprávou, s tou organizací kolektivní zprávy. Já vím, že to je obecný předpis, který se dotýká i dalších výborů, ale my samozřejmě se na to musíme vždycky dívat jenom z pohledu mezinárodního obchodu, naše výboru. A ještě bych chtěl zdůraznit jednu důležitou věc o které jsem měl již možnost diskutovat se zástupci tedy evropských skladatelů a mm, držitelů autorských práv v hudbě. Takže třeba když se vyjednává se e, Spojenými státy, pokud jde o tedy e, práva duševního vlastnictví, tak tady jsou dvě různé praxe, protože ve Spojených státech nejsou takové organizace kolektivní zprávy. Třeba si uvědomit, že je třeba, abychom garantovali e, to, že budou zachovány ty organizace kolektivní zprávy v EU, protože to je to jsou důležité instituce, takže je třeba ale se na to podívat v konfrontaci s praxí v USA, kde jsou, existují ty přímé licence. A je třeba tedy se na to podívat i z pohledu kapitol mezinárodních smluv. I ty se musí věnovat těm různým odlišným praxím, postupům v EU a v jiných státech, tedy konkrétně teď v USA. A takže já při přípravě stanoviska zmíním tyto aspekty a tím přispějeme eh, k, k takovým obecnějším úvahám o nejrůznějších aspektech eh, tohoto velice moderního tématu a určitě náš výbor i přispěje ke komplexnímu e, přístupu e, ke kolektivní zprávě autorských práv. Děkuji, kolego Šolci. Já e, ano, samozřejmě asi tady mm, toto zrovna se netýká moc mezinárodního obchodu, tak aby nás někdo neobvinoval, že vstupujeme do pravomocí jiných výborů, tedy výboru Jury. Já. Takže prověříme nakonec návrh vaší zprávy. Kristof Fielner je stínovým zpravodajem eh, za EPP. Děkuji, budu stručný eh, eh, já musím za chvíli odejít, protože mám rozhlasovou debatu v norském rozhlase s norským ministrem zemědělství. Nechci, nechci o to přijít. Já bych si přál, říká předseda, abych rozuměl norsky, já také, říká pan Filner ale rád bych se zúčastnil i této diskuse. Eh, Leco eh, se mi eh, zamlouvalo z vašeho stanoviska. Já jsem milovníkem hudby a myslím si, že toto je skvělý návrh komise a nesmírně důležitý, protože já jsem byl tak nesmírně frustrovaný, když jsem eh, mohl eh, něco používat ve Stockholmu, v Bruselu ne, ve Francii opět ne a tak dále. A je to velmi divné. A myslím si, že toto nám konečně může pomoci poskytnout nám eh, zákonné budoucí perspektivní možnosti a zjednodušit vše. co jsem viděl v návrhu zpravodaje ve výboru Jury, je, to, že se tam hodně hovoří o kulturní rozmanitosti a potřeba to konkrétně regulovat. E, to bude mít ale mezinárodní obchodní konsekvence. Já si myslím, že je celá řada dobrých způsobů, jak řešit kulturní rozmanitost, ale aniž by se mm, e, využívali k tomu e, licence. Máme červenou, modrou, žlutou box a tady je široký výběr eh, kulturní diverzity, ale udělování si navzájem licencí, to by mohlo být červené eh, z hlediska VTO, tedy zakázáno. A tady je nutno spíše hudbu přístupnit celosvětově. A druhá věc, když se podíváme Eh, na toto jedno kontaktní místo, one-stop shop, tak tady máme samozřejmě eh, legislativu o hospodářské soutěži, ale eh, je nutno také zaručit, aby to jednokontaktní místo působilo také mezinárodně, aby to nebylo pouze jednokontaktní místo pro Evropu. Na tomto místě bych ukončil, musím odejít, ale na našpicují uši i z e, chodby. Děkuji. E, děkuji, e, bohužel, ale už jsme překonali náš časový limit. Myslím si, že tlumočníci mají právo na to, aby už odešli. Už těch deset minut, které nám věnovali navíc, za to abych jim chtěl poděkovat. Takže můžeme pokračovat, ale